hlasování a já bych chtěla vyzvat všechny poslance, aby opustili sál a dali prostor těm, kteří chtějí vysvětlovat hlasování. Nasleduje tedy vysvětlení hlasování eh, ke zprávám, o kterých se dnes hlasovalo. Kolegové, prosím vás, opusťte sál tiše, tak aby eh, jste dali prostor těm, kteří si chtějí vzít slovo. Mm-hmm. Budeme tedy hovořit eh, a vysvětlovat hlasování ke zprávám, eh, o kterých se hlasovalo. Musím říci, že tady máme opravdu mnoho žádostí o ústní vysvětlení hlasování a zasedání můžeme eh, pokračovat nejpozději do 14.45, tak aby potom příslušní pracovníci mohli přijmout opatření pro to, aby mohlo být otevřeno další plenární zasedání od 15 hodin. Zbývající vysvětlení hlasování mohou být eh, probrána eh, zítra a to, co bude ještě zpívat, bude předloženo písemně. Vážení kolegové, chtěla bych vás požádat, abyste opustili sál a hovořili až venku, tak aby ti, kteří si to přejí, teď mohli vysvětlit své hlasování. Je to otázka solidarity s ostatními kolegy. Stižte se prosím a opustíte místnost. První vysvětlení hlasování eh, pan Petr Jár, jedna minuta, jde o zprávu Joe Ferrera. Dohoda s Republikou Kinea bissau o partnerství v odvětví rybolovu, rybolovná práva a finanční příspěvek. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Chtěl bych eh, hovořit o rybolovných právech. Většinou je to výhodné pro všechny strany, zní to dobře, uzavřeme partnerskou dohodu a zároveň poskytneme rozvojovou pomoc. Já jsem souhlasil eh, s návrhy, eh, ale chtěl bych požádat příslušný výbor, aby tady prověhl, aby provedl dodatečnou kontrolu, aby nepolevoval v této kontrole, protože se musíme postarat o to, eh, zda není odlovováno více ryb, než je přípustné a zároveň musíme také pečlivě sledovat, eh, zda peníze, které vyplácíme na tyto účely, je využíváno, jsou využívány na rozvoj, tak jak si to představujeme, aby to eh, nezůstalo někde v, ve správě a nebo na jiných místech, kde to skončit nemá. E, takže e, myslím si, že v příslušném ve věcném výboru toto bude v dobrých rukou. Děkuji pan e, Jonathan Arnold, doporučení pana Santose o dohodě o rybolovu s Madagaskarem. Máte slovo, jedna minuta. To my mind, Podle mého názoru, paní předsedkyně, tady je určitá část zneužívání těchto dohod o rybolovu, protože velmi chudé země Eh, platí velkou cenu za to, že my můžeme plundrovat jejich rybolovné stroje, zejména pokud jde o Madagaskar v Indickém oceánu, tak tady je mimořádná ekologie, ekologická situace, jsou tady eh, živočišné a rostlinné druhy, eh, které jsou velmi rozmanité a mimořádné, zvláštní a proto k tomu musíme přistupovat velmi opatrně, zaslouží si to velkou ochranu a já si myslím, že tento přístup, ne, který je tady tou dohodou poskytován, dopracován, není to, co potřebují lidé z Madagaskaru. Další zpráva. Předběžná opatření mezinárodní eh, ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Paní Michála Šojdrová, jedna minuta

ta zpráva mě velice přesvědčila, protože se zaměřila na hlavní priority. Myslím si, že 40 tisíc uprchlíků, toto číslo je dostatečné a je to ovšem pouze začátek a my tady musíme zavést eh, nějakou trvalou kvótu a já si myslím, po té, co jsme dnes eh, slyšeli také od eh, předsedy komise Junkera, že to vlastně nestačí a to je eh, špatné. Tady se rozlišuje mezi ekonomickými uprchlíky a eh, azylanty a já si myslím, že tady očividně jde o kontrolu migračních toků, nejde zase až tak o azylovou politiku. Já si myslím, že Evropská unie musí svou přistěhovaleckou politiku změnit, musí také změnit svou mm, azylovou politiku. My chceme mm, takovou Evropskou unii, která je ochotně přijímá oprchlíky. Dále pan Pospíšil, na minuta. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem nepodpořil kvóty, o kterých se v této zprávě hlasovalo. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že

Eh, tak musím říct, že ona jako teenager už eh, projevila solidaritu s dětskými uprchlíky v době druhé světové války. Byla to ovšem velice odlišná situace eh, oproti dnešním uprchlíkům z Libie, Syrie a Iráku. Nicméně i oni museli opustit své domovy a často nemají rodiči.

Děkuji, pane Polčáku. Nyní paní Kristýna Morvaj na jednu minutu. Já jsem tuto zprávu odmítla a mm, samozřejmě e, to všem skončilo tak, že otázky, které jsme vznesli během této schůze, zůstaly nezodpovězeny. Eh, čili jestli tedy Maďarsko má řídit šengenskou smlouvu a chránit vnější hranici nebo ne. O co tady jde? Jde o to, abychom přijali eh, tolik eh, uprchlíků, jako je to jenom možné a důvody můžou být nejrůznější. Ono se to v Evropském parlamentu snadno říká. A ano, Eh, určitě se vám nezmění život bez ohledu na to, kolik eh, přijede migrantů. Ano, vy budete nadál jezdit ve svých černých limuzínách a eh, bydlet v luxusních hotelích a vy eh, s těmi migranty vůbec eh, nepřijdete eh, do styku. Ale váš, vaše děti už toho mají dost a jestliže nebudete spokojeni na školách zaplavený migranty, tak si je klidně pošlete do privátních škol. Není pan Džambasky na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem proti povinným kvótám pro uprchlíky a to proto, že si myslím, že to jde proti svrchovanosti členského státu. Členský stát má mít možnost uh, chránit své hranice. Já jsem také proti, protože v každém členském státě je jiná životní úroveň. Jak může někdo zůstat v Maďarsku nebo v Bulharsku a někdo jiný mít možnost být v Německu nebo ve Švédsku? Není to diskriminace samotných uprchlíků a navíc není zde definice nelegálního migranta a uprchlíka. A vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici takovou definici a není zcela zřejmé, co je co, tak nemůžeme vůbec uplatňovat povinné kvóty, jelikož budeme muset přijmout eh, potom stovky milionů a to by skončilo akorát v slzách. I šengenská dohoda se zde neuplatnila, stejně jako se neuplatnilo dublinské nařízení. Děkuji. Bill Etheridge, Bill Etheridge na minutu, prosím. Děkuji. Já jsem se vyslovil proti opatřením, které by otevřely dveře Evropy jakýmkoliv migrantům, bez ohledu na to, kdo to je. To by vlastně byla společná azylová politika, která by odňala svrchovanost členským státům. Každý by mohl přijet bez ohledu na to, jestli opravdu usiluje o azyl, protože je v nebezpečí, nebo že se prostě tak rozhodl. To je další příklad takovéto reakce na zásadní problém. Je to odmítání řešení problému. Prostě řekneme, no tak otevřeme dveře. Já jenom říkám, že každý, kdo argumentuje pro otevření dveře. Je to jako uh, to, co říká Bob Geldof. Tak si je pustíte domů, otevřete dveře a pokud tohle uděláte, tak my vás začneme brát vážně. Děkuji. Frau Anna Záborská. Dále má slovo paní Anna Záborská, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala jsem a, a podporuji princip spravedlivé solidarity mezi členskými státy při řešení uprchlické krize. Zároveň jsem podpořila důsledné uplatňování navracení takových migrantů, jejichž život není ohložený ani hladomorem, ani válkou. Každý člověk má samozřejmě právo usilovat o lepší život. V tuto chvíli je však prioritou zachraňovat životy těch lidí, kteří jsou ohroženi. Nemohla jsem podpořit navýšení eh, počtu přesídlených žadatelů eh, o eh, azyl ze 40 na 160 tisíc. Musíme vnímat situaci realisticky a tento parlament by měl počkat na dohodu členských států a potom k ní zaujmout stanovisko. Jsem i proti tomu, aby se z dočasného opatření stal dlouhodobý mechanismus a proto jsem se v závěrečném hlasování zdržela. Děkuji. A dále má slovo pan Andrej Mamikins také na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Já jsem hlasoval pro toto velmi důležité rozhodnutí a vysvětlím proč. Otázka uprchlíků je otázka společných hodnot, otázka solidarity a já se stydím za to, že kolegové z mé země, kteří byli zvoleni za různé politické strany, byli proti. My jsme nový členský stát a my nemůžeme jenom spotřebovávat evropský rozpočet. Dovedete si to představit? Od roku 2009 do roku 2013 naše země dostala 34 milionů euro v souvislosti s uprchlíky a dostane 20, ještě 29 milionů a já se stydím, že chceme peníze od Evropské unie, ale zároveň nechceme ukázat solidaritu těm, kteří se odstli v dramatické situaci. A Evropská unie nemůže existovat a tak, takhle se zaseknout a zablokovat. Musíme se pohnout dál. Děkuji. Uh, Marian Harkin. Děkuji. A dál je tady Marian Harkin. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Já jsem podpořila tuto zprávu, mám z toho radost, protože jde o 40 tisíc uprchlíků, které bychom měli přemístit z Řecka do dalších členských zemí za dva roky. Je to opravdu potřeba a je to dočasná výjimka stávajících pravidel. Jsou to ti uprchlíci, kteří opravdu potřebují mezinárodní právní ochranu. Já souhlasím s tím, co říkal místo předseda Timmerman. Já stejně jako on se domnívám, že je to historický moment a chci uh, abychom reagovali na to, že obyčejní lidé požadují, abychom pomáhali. Já jsem dostala spoustu e-mailů od uh, Irů, kteří nabídli svůj domov. A já jsem velmi hrdá na to, že jsem Irka a že jsem Evropanka, protože vidíme tuto reakci po celém kontinentu a myslím si, že po podobném duchu reagoval i papež pomůže to zaintegrovat tyto lidi do naší komunity, pakliže se opravdu otevřou naše dveře našich obydlí. Děkuji. Děkuji paní Harkina, prosím pana Wolfa. Děkuji, eh, paní, pane místo předsedo. Znovu jsme se osli v situaci, kde Evropská unie učinila další krok k tomu, aby eh, umožnila lidem hlasovat pro svá pro své vlády, které samostatně rozhodují o důležitých otázkách, jako je přestěhovalectví, jako je migrace, jako je azylová politika. Návrh v této sněmovně se netýká jenom otázek Evropské unie, ale je zde patrná arogance říkat, že my, Evropská unie, můžeme také měnit mezinárodní právo. My v podstatě rozšiřujeme definici uprchlictví a azylu. Každý z chudé země si může utéct kam chce. A jak říkáte, můžeme otevřít dveře všem z Afriky, z Blízkého východu, z Ázie. Každý, kdo v podstatě není opravdový uprchlík, ale jenom chce přijet do Evropy a pracovat. Jsou to lidé, kteří uh, přijdou o práci, jejich platy budou nižší, nebudou mít žádný hlas v Evropě a to budou ti, kteří nejvíce utrpí a to proto, že se v této sněmovně prosadila takováto arogance. Děkuji. Děkuji, pane Wolfe. Kolega Arnott. A o, ukončíme to pan Arnott. Je to Zapomněli jsme na to, že každý oprchlík v Evropě e, odpovídá 25 až 30 v Turecku, v Jordánsku, v Libanonu a to jsou v podstatě, je to doporučení či um, podpoření těch lodí, které připlouvají k Evropě a ničí ty, kteří žijí v těchto zemích. Nemůžeme se nejprve zamyslet a potom teprve konat. Vzpomeňte na humanitární krizi, která nekončí na evropských uh, a hranicích. Přestaňme tady nad tím zavírat oči a uvědomme se, kolik úmrtí tímto způsobíme. Já se rád ujmu naší práce, ale těch šest zemí v zálivu nepřijalo žádné uprchlíky. Měli bychom je podpořit v tom, aby činili kroky. Mě musíme pamatovat na to, že nejsme jenom tady v Evropě. Musíme se zbavit toho malého přemýšlení z malé Evropy. Děkuji. Děkuji. A toto bylo eh, k dočasným opatřením v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, paní Keller. A teď tady budeme mít zprávu paní Westfál, městská dimenze politik EU. A to bude poslední zpráva, ke které eh, připustíme vysvětlení hlasování. Budeme mít sedm eh, řečníků a potom bude tři čtvrtě na tři a budeme muset eh, připravit eh, odpolední hlasování. Paní kolegyně Gil. Děkuji. Pardon. E děkuji, paní předsedo. V městech se produkuje zhruba dvě třetiny HDP v Evropské unii je třeba, abychom eh, řešili problémy, jako jsou klimatické změny, sociální vyloučení eh, a další. Ale také musíme hledat, kde je, mm, jsou řešení. Evropská unie eh, například v, u nás ve West Midland, Birmingham, Conventry, New Hampton a dalších tam všude jsou oblasti, kde přispěla Evropská unie k obnově. Ale také je třeba říci, že nám tady chybí koordinace eh, u jiných politik, jak horizontální, tak vertikální. A proto podporuji zprávu Westphal a já bych chtěla nalehat na komisi, aby města byla daleko více při, zapojená do politického cyklu a do agendy 2020. Děkuji paní kolegyně, nyní pan kolega Polčák. Já chci říct, že jsem s radostí podpořil tuto zprávu o které se rovněž diskutovalo zdali je zde pravomoc nebo kompetence unijních orgánů hovořit o městské mobilitě o městské agendě

Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie má přímý dopad na rozvoj měst a na národní politiky rozvoje měst. Cíle ve městech eh, jsou spojeny také se zeleným růstem a technologickým rozvojem. A to je důležité. Toto je ambice, eh, která Evropu, Evropě dává možnost eh, konsolidovat svůj rozvoj. Jde také o zjednodušení alokace eurofondů. Rozhodování by se mělo odehrávat ovšem na lokální úrovni, takže já opravdu podporuji tyto takzvané funkční městské oblasti, města, členské země i Evropská komise by měly společně pracovat na zdokonalování městských politik, protože jsou to právě lidé přímo na místě, kteří vědí nejlépe, co jejich města potřebují. Děkuji paní kolega, pan kolega Balčo. Děkuji. Já myslím, že je správné, že parlament hovoří o zprávě, která se týká městskou dimenzí politiky EU. Ano, je to proto, že čím dál více lidí eh, žije ve městech zde v Evropské unii. Ovšem, eh, není to zcela pozitivní. Je to bohužel dáno tím, že lidé opouštějí venkov, eh, protože se tam nedá uživit. A je to možná také tím, že eh, zemědělství bylo do této míry zprůmyslněno. Myslím, že je třeba se bavit o tom, eh, jak dále pokračovat eh, v řešení té městské dimenze. Já jsem se ovšem zdržel hlasování kvůli jednomu odstavci a jednomu paragrafu. Tady se říká, že kromě Evropské komise by měla vzniknout jakási další centrální instituce pro tuto eh, problematiku, proto jsem nemohl zprávu podpořit. Děkuji, pane Balčo. Nyní pan kolega Bogovič. Já jsem podpořil tuto zprávu o městské dimenzi, protože městskou, politi- eh, městskou politikou se zabývají různé spolky a svazy. Eh, nicméně je třeba toto přenést také na evropskou úroveň do Evropské komise a do Evropského parlamentu. Už jsme si tady vyslechli, že 50, podle někoho 80 evropského obyvatelstva žije ve velkých městech a to samozřejmě přináší mnoho problémů, eh, jakožto dojíždění do práce, eh, zátěž životního prostředí a tak dále. Důležitá je samozřejmě také koexistence měst s okolím. A to znamená, že příměstská doprava si zasluhuje posílení a je třeba eh, šířit vhodné příklady a k tomu se nejlépe hodí evropská úroveň. Děkuji, pane kolego, že pan kolega Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem s potěšením podpořil tuto zprávu a hlasoval jsem v souladu se stranickou linií. Eh, bylo velice zajímavé a také uspokojivé eh, vidět, eh, jak velkou většinou to zástupci parlamentu podpořili. Samozřejmě to není nijak překvapivé. V městských oblastech žijí tři čtvrtiny všech Evropanů a proto musíme udělat všechno pro to, aby se zde žilo lépe, aby se podporoval ekonomický rozvoj, školství pro mladé, eh, zaměstnání pro netak mladé a samozřejmě čistý vzduch pro všechny. Musíme se zaměřit na problematiku dopravy, do, na přibývání vozidel, zejména aut, možná by bylo lépe eh, se na elektrická auta, na bicykly, a tak dále. Je tady toho mnoho, je to velice důležitý předmět uvažování. Děkuji vám, pane kolego Kelly. Nyní pan kolega Mamikins. Vážení kolegové, také já jsem hlasoval pro tuto zprávu, ale současně s tím i když jde o eh, velice eh, včasné rozhodnutí. Eh, tady někteří říkali, že více než 70 lidí žijí v městských oblastech. Máme zde městská centra, která jsou kulturně jedinečná. Máme zde také průmysl a také odstavený průmysl, který se stává součástí kulturního dědictví. To všechno myslím, že je vhodné koordinovat na evropské úrovni. Myslím si, že to není sice povinné, ale eh, je to věc velice důležitá. Myslím, že potřebujeme společnou strategii se zapojením místních samozpráv a také vnímám určitou propast mezi městy a eh, vládami členských států. A to je také důvod, proč jsem hlasoval pro to tuto zprávu. Tak děkuji a ještě na závěr pan kolega Etherich. Děkuji. Městská politika EU je pokusem obejít národní stát a vnést europolitiku přímo do měst a do regionu. Já jsem ze západ, z West Midlands a vidím toto nebezpečí. A já musím říci, že pokud se toto stane, eh, jsme připraveni sáhnout k pozitivní diskriminace, pokud se týče eh, zaměstnanců eh, v městských radách. Jsme připraveni pro zavedení poplatků za dopravu a tak dále. Ovšem jde o to, aby Evropská unie vrátila eh, naše peníze zpátky eh, do našich měst. Nicméně eh, tady toto řízení z Bruselu, to je nedemokratické, je to v rozporu s naším přesvědčením a prosím tedy zastavme tento trend. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Etheridge. Tolik tedy eh, vysvětlení hlasování k Westfalové zprávě. Eh, Tím jsme dospěli ke